Mes kolegové, vážený pane komisaři, znovu zahájíme jednání, než se dostaneme k návrhu rozpočtu na rok 2013. Chci ještě upřesnit, že po hlasování dnešního dopoledne na našem výboru, výboru pro rozpočet o zprávě kolegy Gerana Ferma, který se týkal zároveň návrhu rozhodnutí a návrhu nařízení, ve věci takzvaných projektových bondů, projektových dluhopisů. Máme za to, že toto hlasování představuje mandát vyjednávací týmu parlamentu ve vztahu k dohodě, potenciální dohodě v prvním čtení podle zprávy 70 eh, a všechny eh, politické skupiny jsou zastoupeny v týmu parlamentu, je tam zpravodaj a stínový zpravodajové. Takže tolik k této záležitosti a tím bychom se přesunuli k návrhu rozpočtu na rok 2013, který kolegium dnes dopoledne schválilo. Vítejte mezi námi, pane komisaři. Měli jsme tady poněkud neobvyklý postup, protože je to pouze schoda okolností, neboť e, náš pan předseda byl zároveň pozván na zasedání kolegia a praktickým dopadem toho bylo, že vy jste se mohl dostavit až dnes odpoledne, ale jak jsme pochopili, bylo tu první představení tisku, e, ještě předtím, než jste se dostavil před náš výbor. Samozřejmě, že parlament by měl mít informační primát, ale eh, samozřejmě s ohledem na přítomnost eh, našeho předsedy, který tedy tam byl jako první, to ano, ale i tak to vyvolalo trošku nepříznivou reakci na straně tohoto Eh, výboru této sněmovny, ale nebude to mít žádné jiné negativní dopady. Všichni víme, že rozpočet na rok 2013 má obzvláštní význam, a to i v, ve stávajícím kontextu a také proto, že to je rozpočet posledního rámce víceletého rámce 2007 až 2013. To znamená, že bude představovat také eh, začátek nového rámce pro nadcházející období. A já vám bez dalších průtahů dávám slovo. Yeah, probably. Děkuji. Já myslím, že je potřeba eh, tady vysvětlit i to, co říkal pan předseda. My jsme minulý týden narazili na takovou novou choreografii celé situace, mohli to tak říci, což se nesmí stát eh, novou zvyklostí. No, takže my jsme pozvali předsedu parlamentu na naše běžné eh, zasedání eh, a měli jsme v plánu vystoupit i ve vašem výboru ještě předtím, než vystoupíme před tiskem, což mělo být o půl dvanácté. Já si um, myslím, že teď si všichni uvědomujeme, že pokud jde o rok 2013, tak skutečně stojíme před obrovskou výzvou, problémem a že spolupráce mezi institucemi je nezbytným předpokladem uh, proto, abychom vytvořili na rok 2013 kvalitní rozpočet. Pokud přítomnost předsedy je novou tradicí, teď myslím přítomnost předsedy na kolegiu komisařů, tak myslím, že můžeme uvažovat o stejném postupu, to znamená, že otevřít se také vůči parlamentu a vůči médiím. Myslím si, že je možné to mm, časově nějakým způsobem eh, nastavit. Tak a teď už dovolte, abychom přešli k tomuto návrhu rozpočtu na rok 2013. Nemusíme se zdůrazňovat, že tento rozpočet je skutečně velice, velice eh, důležitý a je to navíc poslední rozpočet eh, tohoto programového období eh, ve výjimečném prostředí a době. Nicméně toto není eh, původ všech problémů členských států ani řešení v členských států. Rozpočet eh, takto fungovat nemůže. Když bychom si vzali pouze úroky na dluhy všech členských států, tak by byly třikrát eh, vyšší než hodnota celého evropského rozpočtu. A to jsou jenom úroky, které musí členské státy platit ze svých současných dluhů. Ty úroky jsou třikrát větší než je celý evropský rozpočet. Takže, jak říkám, skutečně nemůžeme být původcem a bohužel ani řešením evropských eh, projektů v podobě tohoto evropského rozpočtu. Nicméně je třeba nastavit roz, eh, nějakou rovnováhu mezi investicemi a eh, úsporami. A ukazuje se, že osm zemí s největší nezaměstnaností najednou čelí nejenom nedostatku úvěru, ale nedostatku investic a pracovních míst a příležitostí pro mladé lidi. Také e, úroveň e, plateb e, je nižší než Johannes Han a pan Čološ uvádějí jako mm, potřebu na rok 2013, takže dokonce i když se to nastavíme ve výše 6,8, čímž pádem vlastně dojde k navýšení o 6,8%, tak pokud jde o odhady na zemědělství a soudržnost, ani to nepokryje potřeby na eh, rok 2013 v těchto dvou eh, oblastech. Přitom jsou tady tlaky na samozřejmě na škrty. Takže to jenom eh, na doložení té situace, s níž jste asi velice dobře obeznámeni, ale eh, pokud eh, se tady setkáváme na konci programového období s dalšími potřebami financování, potřebami dalších pladeb, eh, je to v podstatě stará známá věc, není to žádné, žádné překvapení, nic neobvyklého. Neporovnáváme tady eh, ovšem jednotlivé objemy, ale spíš celkovou částku, jak se vyvíjí eh, v čase a ten trend zůstává stále eh, stejný. Nicméně v něčem tady rozdíl je, protože vidíme, že platby na začátku této, tohoto finančního výhledu, že tady eh, je propad mezi závazky a platbami od roku 2007. Dříve jsme srovnávali dva finanční výhledy a ukazovalo se, že ta tendence je stále stejná, to znamená akumulace plateb směrem ke konci období. Ale uvidíte, že tentokrát eh, jsme vlastně promrhali roky 2007 a 2008 kvůli spožděné dohodě o finančním výhledu. Znamenalo to, že nedocházelo k provádění, k implementaci a že jsme tím pádem museli zrychlit provádění ke konci období. Takže tato propa se teď projevuje v loňském roce. Vlastně v roce 2012 propas mezi závazky a platbami byla 18 miliard eur a my navrhujeme pro další rok 13 miliard eur. Akumulovali jsme obrovské množství eh, neuhrazených eh, závazků ve více než 200 miliard eur. A včera jako obvykle jsme eh, eh, byla delegace eh, Evropského parlamentu v Lucemburku na zasedání Rady pro všeobecné záležitosti a řada delegací se tam ptala, jaké je řešení, jak vyřešit tuto problematiku neuhrazených závazků a já jsem poskytla jednoduchou odpověď. Dnes dojde na tu zkoušku. Zkouškou bude dnešní den, kdy navrhujeme návrh rozpočtu na rok 2013. Není to nějaká zázračná odpověď, ale je to určité východisko. Musíme zkrátka neuhrazené závazky uhradit, protože jinak problém těch kupících se takzvaných RAL, neuhrazených závazků, nevyřešíme. Asi to pro vás není nic nového, protože už se o tom mluvilo, ale ta situace pokračuje i v roce 2013 a ty modré linie Ehm, to jsou pokračující linie eh, od roku 2011, to, to, co bylo implementováno, prováděno, protože jsme nemohli zaplatit více, než jsme měli v rozpočtu, ale ta tečkovaná čára je objem eh, požadavků, legitimních požadavků eh, ze 27 zemí, které přišly v roce 2011. A vidíte, že legitimní nároky 27 zemí mm, nejsou jenom nad rámec odhlasovaného rozpočtu, e, Tedy to je ta e, červená čára, to je to, co jsme si odhlasovali, co můžeme implementovat, ale představovali dokonce vyšší částku, než byl návrh rozpočtu ze strany komise pro rok 2011. A tehdy se komise obvinovala v tom, že jsou to přehnaně vysoké závazky, ale pak se ukázalo, že ne, nikoliv e, byly dokonce podhodnocené, když se vzaly v potaz skutečné potřeby 27 států a že tedy ty částky byly potom ve finále mnohem vyšší. Jakou metodiku jsme použili tentokrát? Já myslím, že o tom hovořil ve svém projevu předseda Evropského parlamentu. Mluvil o tom, že nelze nafukovat eh, závazky. Naší snahou tedy byly, bylo snížit závazky co možná nejvíce abychom eh, se nepředepřipravili příliš mnoho plateb eh, do budoucna. Dnešní závazky jsou zítřejší platby. Pokud jde o výši pladeb, to je odhlasovaný eh, závazek z minulosti. To je podstatou pladeb. Platby vlastně vycházejí z odhlasovaných, uznaných závazků z minulosti. Takže naše snahou bylo, abychom snižovali závazky. Podařilo se to na rekordní úroveň na rok v roce 2007, 8, 9, 10, 11 a vlastně i 12 nám závazky rostly eh, s určitou mírou tolerance rady, mnohem ovšem rychleji a teď jenom o 2%, což bych řekl, eh, že je eh, obhajitelné, že tedy nepůjdeme nad rámec očekávané inflace. Důležité také je si uvědomit, že proto, abychom mohli zaplatit zaplatit více, než je objem rozpočtu, tak eh, zkoušíme dva pilotní projekty, projektové dluhopisy a nový nástroj pro sdílení rizika. Tím chceme otestovat, zda soukromý trh eh, bude nějak reagovat a do určité míry nám pomůže s platební kapacitou, alespoň v některých oblastech. Ale i když navýšíme platby, tak ta propast tady eh, bude nadále zůstávat mezi závazké platbami, ačkoliv se bude zužovat, tak přesto budeme muset řešit přetrvávající problém závazku, neuhrazených závazků. Takže jakékoliv předběžné financování, předběžné platby v řadě oblastí eh, pro roky 2013 a 2014 možné nejsou protože pak by došlo k naprosté explozi plateb eh, v roce 20, 2014 a 15. To by byla cena za nebo je ta cena za uh, tuto propas mezi závazky a platbami. Tady vidíte eh, tabulku, která asi bohužel moc dobře vidět není takto na dálku, ale co je na ní důležité? Tam dole vidíme tedy růst závazku o 2%, platby o 6,8%, ale také vidíte, kde konkrétně k tomu růstu dochází. Je to konkurenceschopnost 17,8 a soudržnost 11,7. To jsou ty oblasti, kde dochází k růstu plateb A z komunikačního hlediska bych chtěl jaksi zdůraznit jak následující eh, věc, pokud jde o evropský eh, rozpočet. Ono je velice těžké v poslední době jak si prodat evropský rozpočet. Ona Evropa moc nefrčí, můžu-li to tak říct. Takže mm, Abych se vrátil k tomu rozpočtu, eh, tady to vidíte, navzdory růstu pladeb eh, pro eh, roky 2013, tak tady máme, tak ta částka je o 6 miliard méně, než jsme plánovali na výdaje v roce 2005, takže určitá marže tady je navzdory růstu. A ještě jeden doklad toho, eh, kde dochází k růstu, že to je konkurenceschopnost a soudržnost, to jsou skutečně dvě mm, oblasti, na něž se zaměřuje rozpočet roku 2013, jinde dochází k maximálním možným omezením. Tak tady vidíte další eh, tabulku, kterou jsem vám už eh, představoval dříve, takže Vidíme, že nám eh, roste CAP, dlouhodobé vzdělávání, celoživotní vzdělávání také roste. To jsou ty oblasti, eh, kde dochází ke skutečnému navýšení. Tady vidíte to rozdělení um, jednotlivých závazků a plateb, ale myslím, že ten graf už máte k dispozici, takže bych to tady mohl trošku zestručnit. Teď se podívejme na jednotlivé okruhy. Tady už to půjde asi rychleji. Je potřeba, abyste si to pak eh, eh, sami velice podrobně prostudovali. Vidíte tady vývoj v okruhu 1a, tady vidíte naprosto zásadní růst, na kterém jsme se dohodli v roce 2005, pardon, 2006, protože jsem už spadala i dohoda s parlamentem Jde zde především o sedmý rámcový program a některé další programy, které sem eh, spadají a které souvisejí s inovacemi, růstem a tvorbou pracovních míst. Další informace, eh, co to přesně tedy bude eh, znamenat, jaké výdaje půjdou na tyto oblasti, tyto programy týkají se většinou lidí, je to investice do lidského kapitálu, objem prostředků v čase roste Dále mm, Evropský sociální fond eh, a další příspěvky pro zranitelné skupiny, ale máte to k dispozici v, přehled, v statistických přehledech. Dále okruh 2, mm, rozvoj, vývoj v čase. Okruh 2 na ten jsme se tentokrát tolik nesoustředili, skutečně nám spíše šlo o tu konkurenceschopnost a soudržnost. To byly naše priority. Měli a můžeme očekávat eh, spíše nedostatek eh, v případě nebo snížení v případě výzkumu, protože ještě musíme uhradit eh, neuhrazené spoštěné platby z roku 2011, takže ještě teďka vlastně doplácíme spoštěné platby a teprve začínáme s uhrazováním plateb, které nám došly v roce 2012. Sami si to asi můžete prostudovat lépe později. Také došlo k určitému vývoji, pokud jde o přistoupení eh, Chorvatska. Projevuje se to v závazcích eh, u předstupní pomoci, ale v případě pladeb eh, vlastně ty peníze tady zůstanou, protože Chorvatsko ty peníze bude potřebovat. Teď nám předstupní pomoci spotřebovává mm, poměrně hodně Srbsko. Myslím, že teď můžeme přejít eh, k administrativní eh, oblasti. Tady opět vidíte, co připadá na komisi, na ostatní instituce, včetně Evropského parlamentu. Jde tedy o náklady. A jsou tady dvě mm, kategorie, evropské školy a důchody tomu máme ještě podrobnější údaje k těmto dvěma kategoriím. Máte podrobnější členění podle institucí. Dále následuje tabulka, která dokládá naše úsilí omezit eh, administrativní náklady. Jak vidíte, došlo ke dvěma případům, kde nebylo opodstatnění pro navýšení nad rámec inflace, tedy 1,9 Naše rozhodnutí tedy bylo, abychom zastavili eh, ambice institucí eh, této, v těchto dvou oblastech na té výši 1,9 Chápu, že to není příliš hezké vůči daným dvěma in, institucím, ale musíme si uvědomit, jaká je ta situace, a po, protože Mm, tyto případy nebyly úplně opodstatněné, musíme se držet navýšení o inflaci. Pak je tady zvláštní situace Evropského soudního dvora, 12 nových soudců, kteří eh, byli přijati, což eh, je zkrátka skutečnost, níž je třeba počítat. Eh, také rostou náj, náklady na nájemné, vzniká Evropská eh, služba pro vnější činnost, což sebou také nese určité opodstatněné náklady, ale článek 314 eh, eh, nebyl, myslím, použit vůbec poprvé pro snížení ambicí některých institucí. Parlament byl zcela v pořádku, zcela v souladu s naší, s naší zásadou odpovědnosti nejít nad rámec inflace a růstu. Takže eh, toto eh, se týkalo eh, personálu pracovních míst, nikoli v konkrétních financí, ale je tady viditelná snaha komise ve třetím sloupci, kdy jsme slíbili snížení personálu o 1%, což znamená 263 pracovních míst. I za situace, kdy budeme rekrutovat kvůli Chorvatsku, bude to přesto znamenat, eh, že budeme vlastně v mínusu, že dojde ke snížení a vykompenzuje se to eh, mezi institucemi, kde některé z nich spíše rostou, ale musím eh, znovu zopakovat, že parlament, pokud jde o náklady, tak se přidržel té výše mm, inflace nebo růstu inflace ačkoliv vytvořil některá nová pracovní místa. Vím, že Chorvatsko je teď problematické pro řadu institucí. Komise eh, se také snažila a přišla s výsledkem minus 6 což je poměrně překvapení, protože od roku 57, protože eh, Evropa mm, nám spíše roste institucionálně, vždy rostla. A tentokrát je to vůbec poprvé v historii od samého začátku evropských institucí, kdy se nám eh, instituce, eh, pokud jde o počet pracovníků, zmenšují. Doposava tomu tak nikdy nebylo a já myslím, že to je nutnost. Je potřeba kontrolovat ty výdaje všude a není možné dovolit, aby eh, tady takovýmto způsobem rostly administrativní náklady. Ten rozpočet eh, musí jít eh, z největší možné míře 95 na celou Evropskou unii a ne na Brusel. Jenom 5 je věnováno na bruselskou administrativu. To je velice citlivá záležitost, takže proto jsme rádi, že se nám to takto podařilo eh, dodržet. Další citlivá záležitost pro váš výbor jsou administrativní výdaje, které vznikají mimo okruh 5 to jsou tedy administrativní náklady operačních programů z nejrůznějších eh, oblastí a vidíte, že například výzkumné agentury mají privilegované postavení, protože tam roste objem práce, ale v jiných případech eh, Možná mě toto eh, poděkuje paní ta Hauk. V, některý, v některých kategoriích, kde jde třeba decentralizované agentury, tam dochází k poklesu, i když drobnému. Takže to jsou eh, věc. A teď další věc, která se týká náš vnitřní spor. Já vím, že je velice eh, citlivý okruh 1A, zejména pro Evropský parlament, protože tam jde o inovace, výzkum, o konkurenceschopnost. Nicméně, existují i programy, které nejsou příliš efektivní a některé oblasti um, úspor administrativních nákladů, které by nám teda dávají prostor ke zlepšení. A to je například e, ITER, problém ITERu. Jakým způsobem ITER financovat? Ano, můžeme o tom e, vést diskuzi a asi o tom bude veliký spor, jakým způsobem e, nejlépe vyřešit případ ITERu. Ale já jsem vám slíbil, že vyjdu v tomto projektu z důvěryhodných čísel a v tomto případu jde o výkonnostní úsporu mimo sedmý rámcový program a v rámci něho a my vidíme, že tady nedochází k dostatečnému provádění, dostatečné implementaci. Dochází to k určité neefektivitě, ale Mám takový mm, dojem, že, nebo troufnu si odhadnout, eh, jak se k věci postaví eh, parlament, pokud jde o to dodatečné financování 360 milionů eur. Ano, budeme muset eh, ty prostředky najít. Máme k tomu už zpracovaný návrh. Eh, asi nemůžu předjímat vaši reakci, ale myslím, že bychom měli postupovat eh, dál na základě tohoto návrhu. Tady to můžeme přeskočit, protože to jsou už skutečně podrobnosti vycházející z finančního programování a nemá smysl tady zacházet do detailů. V tom víceletém finančním rámci víme, jak bude vypadat finanční programování pro celou řadu programů v roce 2013, ale některé z nich ehm, si vedou trochu neefektivně a pokud eh, chcete omezit výdaje, tak eh, bychom měli hledět právě na tyto mm, oblasti neefektivity potenciálních úspor. A navíc k tomu všemu tady máme rozšíření o Chorvatsko. Pokud jde o čísla k Chorvatsku, tak eh, v návrhu, mm, pro, v návrhu rozpočtu už jsou eh, v té administrativní části, protože na začátku příštího roku eh, dojde k rekrutování, k náboru pracovníků, ale pokud jde o provozní náklady, mm, tak Chorvatsko v příštím roce bude stát evropský rozpočet 687 nebo tak nějak milionů eur. což budeme předkládat v podobě opravného rozpočtu poté, co dojde eh, k uzavření ratifikačního postupu. Takže takto to bude s Chorvatskem, a tak to prostě jsou nastavena pravidla pro tento případ. Děkuji za pozornost. No. Děkuji vám, pane komisaři, za tuto prezentaci, jakož i za tabulky, které jste nám dal k dispozici. Je tu několik žádostí o slovo. A začneme eh, panem zpravodajem, panem Giovanni Laviou. Ovviamente io comincio ringraziando il commissario Lewandowski. Ano, já chci na úvod poděkovat panu komisaři Lewandowskému za tuto prezentaci i za to, že nám dal svou prezentaci k dispozici. Takže máme po ruce veškeré informace. A tím pádem se k ním můžeme snadněji vyjadřovat. Musím říct si v souladu s tím, co řekl pan předseda Lamasur na začátku našeho jednání, že letošní eh, rozpočtové řízení po těch počátečních informací, které dal tisku pan předseda Varoso k rozpočtu. A poté, co jsme slyšeli, co k tomu řekl pan komisař Levandovský, že tedy dnešní eh, toto letošní rozpočtové řízení je dosti výjimečné. Nechceme, aby se to opakovalo. Rozpočtový výbor vždy dostal eh, přednost před tiskem, pokud jde o informace. Je to otázka takové meziinstituční zdvořilosti. A proto bychom byli moc rádi, kdyby se to příští rok, příště tedy vrátilo zpátky do původních kolejí. Není snadné se vyjádřit eh, k návrhu rozpočtu, když sotva poté, co jste dostali informace k dispozici. Já mám tuto informaci jen několik minut proto hrozí, že řeknu eh, něco nesprávného, ale eh, v určitých ohledech je pro nás práce snaží 7.30 dnes ráno jsme byli informováni o tom eh, zvýšení prostředků na platby o 6,8%. A mohli jsme o tom trošku reflektovat v průběhu snídaně. A první věc, kterou bych chtěl říci panu, panu komisaři, se týká toho, co řekl pan Barroso v průběhu tiskové konference a co jste zopakoval i vy. To je, že prostředky na platby zřejmě nebudou stačit k pokrytí reálných potřeb. To těch 6,8% je menší částka než o jakou žádal například komisař pro regionální politiku a komisař, který zodpovídá za zemědělství, kteří se domnívají, že tyto prostředky, ty potřeby budou vyšší. My jsme již dříve žádali pana Levandovského, aby byl zodpovědný a realistický. To bylo i v pokynech, které jsme schválili na plenárním zasedání. Bylo to na první stránce vaší prezentace. Čili jinými slovy jste na to formálně reagoval, ale my bychom byli rádi, kdyby to vedlo k nějakým konkrétním výsledkům. My chápeme, že 6,8% je e, něco, co je těžké hájit ve vztahu k nějšímu světu, ale víme přesně, jak to dopadlo posledně, když eh, pak došlo na dohodovací řízení, když jsme se eh, dostali k tomu, že vlastně neodpovídalo eh, zvýšení těch pladeb, prostředků na platby prostředkům na závazky. Najednou jsme se zasekli, už jsme nemohli vlastně dál, nebyli jsme schopni pokrýt naše náklady. Návrh, který teď dostáváme, návrh v němž figuruje těchto 6,8%, je v tomto ohledu krok správným směrem. Také uvidíme, jak to bude rozděleno mezi jednotlivé okruhy. Zdá se, že komise tady vzala, eh, brala ohled na ty eh, hlavní směry, které jsme předestřeli, to znamená e, učinit prioritu z růstu a zaměstnanosti. A bylo řečeno, že se to týká zejména okruhu 1a a 1b. Na to i pan komisař upozornil. Tam bude ten největší dopad. A my jsme za to vděční. pochopitelně, že některými těmi programy se budeme zabývat podrobněji i v budoucnu. Nevím, kolik z vás parlamentu uvítá škrty třeba v sedmého rámcového programu. Takže program ITER, tak aby ITER měl ještě dalších 360 milionů, a takže budeme muset seškrtat některé jiné programy. průběhu tohoto procesu budeme schopni reagovat konkrétním způsobem, pokud po, při formování mandátu k e, trialogu. Ale osobně mohu říci, že některé body, některé částky u některých okruhů mě potěšily. Třeba e, pozornost věnovaná malým a středním podnikům. To jsou částky, které a okruhy, které nám pomohou zvýšit konkurenceschopnost a zaměstnanost a to potřebujeme i na úrovni celého systému. Čili to může být do určité míry reakce, i když trochu omezená, která nám může pomoci dostat se z krize. A v rámci monitorovací skupiny sledující pokrok programu jsme viděli, že je značná kapacita absorbovat tato opatření a velká kapacita u některých programů. Existují mnohé programy, které jsou kvalitní a bylo by dobré, aby se jim dostalo financování, které jim náleží. To je i konec konců logický výsledek toho, co jsme konstatovali po předchozích eh, setkáních s komisí. Když se díváme na tu tabulku, kde vidíme eh, srovnání s předchozím rozpočtem, vnímám, že je tu omezené zvýšení eh, v rámci okruhu 2, ale zvýšení v rámci okruhu 3. A to souvisí například s některými migračními a přistěhovaleckými kroky, takže má tento rozpočet i e, určitou sociální dimenzi. I toho si ceníme okruh čtyři. Na ten se budeme muset podívat ještě podrobněji. Budeme to muset ještě rozdělit, jinak je zatím těžké se k tomu vyjádřit. A pokud jde o administrativní náklad, výdaje, tak se mi zdá, že návrh komise odpovídá tomu, co pan komisař napsal všem ostatním institucím, to znamená omezování administrativních, zá... Eh, administrativních nákladů na všech úrovních. Um, pokud jde o závazky, tak eh, platební závazky, tak je tu tedy žádost, aby došlo ke zvýšení v souladu s eh, inflací. Na to se můžeme dívat eh, z určitého politického úhlu omezení té mezery mezi závazky a platbami je nesmírně důležité. Zase, že zvyšujeme prostředky na platby více než na závazky, ale závazky představují určitou politickou vůli. Já myslím, že potřebujeme, aby Evropa vzešla z krize silnější, abychom měli více Evropy. Jenže tohle, co děláme, je symbol zmrazování Evropy. Zachováme vlastně konstantní rozpočet. Tím, že zmražujeme závazky. Parlament by to měl uvážit. Závěrem mi dovolte ještě jednou poděkovat panu komisaři za podrobné informace, o které se s námi podělil. A spolu s dalšími informacemi, které dostaneme v nadcházejících dnech, informace, které nám dáte, které nám umožní ještě lépe pochopit celý rozsah návrhu a které nám pak umožní vhodnějším způsobem zareagovat na to, co jsme od vás dostali, s tím, že předáme poselství parlamentu jak komisi, tak radě v příhodnou dobu. Ale pokud jde o platby, budeme v průběhu celého procesu situaci bedlivě sledovat tak, abychom mohli poskytnout maximální podporu v případě dohodovacího řízení. Zároveň vás však chceme vyzývat k dalšímu úsilí, pokud jde o závazky které mají přispět k tomu, aby evropské prostředky byly promítnuty ze závazku i do pladeb, aby se nestalo znovu to, co se stalo loni. Já vám děkuji, pane zpravodaji. Ano, konstatoval jste, že určité množství informací, které již jsou v médiích, bohužel díky Twitteru a dalším moderním technologiím je dnes nemožné zabránit tomu, aby jakmile se zrodí nějaká myšlenka v mozku v, uh, eh, úředníka komise, aby se ne, nezačala šířit. Takže se vlastně říká, že těch 6,8% se se rovná vlastně 100 miliard eur. To je věc, která už je tedy známá. Pan komisař bude muset odejít asi za 35 minut. Proto prosím o maximální stručnost ve vašich komentářích, abychom mu dali dost času na odpověď. A prioritně dám slovo dalšímu zpravodaji a pak stínovým zpravodajům, ale prosím všechny, aby se vyjadřili stručně a já se zdržím jakéhokoliv komentáře. Takže prosím, Dereku. Uh, ano, děkuji, pane předsedo, stejně jako ostatní kolegové jsem poprvé obdržel detailní informace o návrhu rozpočtu sledoval jsem pana komisaře dnes během poledne na tiskové konferenci a chtěl bych říci, že to pro pana komisaře nebylo vůbec snadné. Na této tiskové konferenci zazněly kritické připomínky a otázky k tomuto návrhu rozpočtu. Než se budu věnovat své části, která se týká administrativního rozpočtu, mám několik připomínek připomínek k rozpočtu obecně. Jistě vítáme eh, extra prostředky pro růst a zaměstnanost. Eh, my jsme se Spojeném království jsme si uvědomili dopady recese, takže eh, budeme potřebovat jakoukoliv pomoc, tedy další prostředky do politiky prostředky soudržnosti eh, v rámci FP7, další prostředky na eh, rozvoj venkovských oblastí pro růst a zaměstnanost. To všechno vítám. Co se týče administrativní části rozpočtu, eh, zpravodajové za tuto část a Eh, jenom 5 evropského rozpočtu se vynakládá na administrativu. Chtěl bych zajistit, abychom my, jakožto parlamenty i další instituce, byli schopni eh, demonstrovat, že dovedeme dosáhnout úspor a eh, přispět k dobrému rozvoji. My začneme tím, že chceme být pod 0,9 a chtěli bychom tedy snížit eh, toto pod 1,9%. Byla to také otázka týkající se dalších institucí, eh, aby snížili tuto eh, část možná, že se nedostanou. Vy jste snížili toto před 2,9%, ale to bude něco, čeho bych se snažil dosáhnout rámci těch institucí, aby se také dostali pod 1,9%. Také jste se eh, zmiňoval o eh, zaměstnanosti, o personálu v budoucnu. Já se domnívám, že to si eh, vyžádá větší práci i na vaší straně. Myslím, že je důležité, aby všechny investice, instituce spolupracovaly. A parlament eh, šel dobrým příkladem. Chtěl bych eh, požádat, abychom eh, spolupracovali v budoucnu v otázce administrativních výdajů. Je zapotřebí spolupráce mezi institucemi. To se týká nákladů na překlady, na tlumočení, na IT, na celou řadu dalších oblastí. Myslím, že v budoucnu můžeme mnohem těsněji spolupracovat. To nám dovolí další úspěch spory, tak jak jste dnes o tom hovořil, abychom identifikovali další úspory v budoucnu v té administrativní části rozpočtu. Eh, Děkuji. Um, ehm, Heider? Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Ehm, máme tady eh, čísla, velice nová čísla na základě nich můžeme hodnotit, ale na základě vaší prezentaci rozpočtu, myslím, že už teď můžeme říci, eh, jaká je ta současná situace. Teď to vysvětlím. Většinou při prezentacích rozpočtu ze strany Evropské komise je to velice vše živé, všichni se snaží klás důraz na určité oblasti a programy, kde mm, bude priorita pro financování komise se nám snaží říkat, budeme investovat hlavně do růstu, udržitelného růstu mládeže, zaměstnanosti a tak dále. A dneska je tomu jinak, takže už jenom z té formy prezentace rozpočtu myslím, že můžeme um, jak si vyvodit eh, celý ten další postup. Samozřejmě vidíme ty celkové částky, ještě jsem se neprošla detaily. Uh, ale vidíme, eh, když se to rychle hm, porovnáme, ta čísla, eh, že, se, že dochází k omezení až na výjimky, až na výjimky pro eh, rok 2013 Například v kategorii 3 víme, že došlo k poklesu oproti letošním roku a že dochází k mírnému růstu o 2 kde ještě dále může dojít poklesu v té druhé kategorii, na kterou se chci zeptat. Každopádně zdá se, že tady není zvláštní důraz na žádnou konkrétní mm, oblast, o nichž jsme se třeba dříve mm, shodli, že jsou eh, prioritní, ale zdá se, eh, že Bohužel eh, se nepodařilo všechny ty priority do rozpočtu mm, promítnout. Eh, to tež platí eh, pro ty platby, kde se mluvil o tom nárůstu o 6,8%, což vypadá, že je velký nárůst, ale vy sám jste naznačoval, že to možná ještě není celé, že to nebude stačit, takže zdá se, že reálné potřeby eh, plateb tady jsou a budou. Vy sám jste říkal, že vycházejí z našich dřívějších eh, závazků a teď je třeba se s nimi eh, vypořádat. A teď dvě konkrétní otázky. Pokud jde o finanční programování pro rok 2013, tak ta marže, která tady je, bylo tam 125 milionů eur a teď eh, došlo k úsporám a eh, jejich eh, zhruba 98 tisíc. Tak, tady mě znepokojuje a moji frakci otázka financování ITERu, protože vy jste se snažil ve své prezentaci samozřejmě se o ITORu zmínit, mluvil jste o performance savings, ale já si to interpretuju jako úspory, škrty a že chcete eh, uspořit peníze na programech, které jsme tady obhájili, považujeme za eh, prioritní. Možná, že se mýlím a že tomu tak není a špatně jsem to pochopila, ale můžete nás podrobně informovat o tom, jak dosáhnete těchto úspor či škrtů. Jestli to zkrátka můžete podrobněji vysvětlit, protože pro nás je to velice důležité téma. Děkuji. Sidonia. Ano, děkuji. Děkuji, pane předsedo. A děkuji, pane komisaři, za vaši prezentaci oproti tomu, co řekla kolegyně Eder, tak já se domnívám, že to navýšení eh, pladeb, které navrhujete, je realistické a na rozdíl od rady, která samozřejmě řekne, že je to příliš vysoké. Myslím, že budeme mít mnoho příležitostí o tom hovořit. Do podrobností teď jsme, eh, teď na nás tlačí čas. A proto chci jen upozornit na několik věcí, které vyjasníme, možná ne v průběhu dneška, ale v průběhu celého řízení. Vítám eh, obecný přístup, obecný náhled související se zaměřením na růst a vytváření pracovních míst, protože to lidi zajímá. Aby měli práci, aby si tu práci udrželi. A myslím si, že tato dimenze evropského rozpočtu je něčím, na čem bychom skutečně měli pracovat, co bychom měli posilovat. Vítám i zvýšení pladeb, pokud jde o programy konkurenceschopnosti a inovací v návaznosti na malé a střední podniky, to se mi zdá velmi důležité. Dále na rámcový program FP7 a něco, co je mi velmi blízké, to jsou programy celoživotního vzdělávání. To všechno vítám. Ale měli bychom hovořit více o původu té celé krize s platbami. Moje hypotéza je, že je to kombinace určitých nespracovaných, nedostatečných pladeb z roku 2011 a 12 a to pak vyvrcholilo tím eh, nedostatkem, kterým čelí, kterému čelíme v roce 2012 a tudíž potřebujeme přizpůsobení pro rok 2013. Myslím, že to souvisí i s celkovým cyklem jednotlivých programů, ale o tom musíme hovořit více. Co je tento cyklus, eh, životní cyklus? Je to skutečně přirozený cyklus nebo byrokratický cyklus? Proč je to tak pozdě? Co můžeme udělat, abychom této situaci napříště zabránili? jak můžeme posílit práci s eh, příjemci a s institucemi, abychom měli přesné odhady a abychom zabránili těmto průtahům do budoucna. Samozřejmě, že je zodpovědností Evropské komise a členských států situaci zlepšit. Ale já chci zdůraznit, že pro parlament to bude otázka, na kterou bychom se měli podívat velmi podrobe, podrobně. A toto budu opakovat zas a znovu. Ano, děkuji Sidonie, děkuji za vaši stručnost, protože bohužel pan komisař opravdu nemá času na zbyt. E, nyní pan Alvaro, který již se nemůže dočkat. Za liberály. Herzlichen Dank, Herr Vorsitzender. Velice vám děkuji, pane předsedo. Člověk nemusí sledovat televizi BBC a nebo číst Daily Telegraf. Tam bylo také uvedeno 6,8%. Jenom mě překvapuje, že se o tom mlčí v komisi i v parlamentu a na radě. Srdečně děkujeme za předložení této prezentace. Souhlasím se Sidoní s jejím hodnocením jak ho provedla, protože se domnívám, že zejména vzhledem k cílům Evropa 2020 to jsou body, které pokládáme za důležité. Mohu také za velkou část naší frakce hovořit, že to je oblast výzkumu a to je značný nárůst. Nemáme příliš mnoho kapitálu v Evropě, kromě kapitálu v našich hlavách a pokud to nebudeme podporovat, potom inovační cyklus evropské eh, ekonomiky se eh, bude muset eh, těmito programy eh, nastartovat. Eh, jsem tedy proto, abychom působili v této oblasti a současně také musím říci, že si nejsem jist, co se týče položek eh, plateb a plateb eh, samotných, zda tyto hodnoty, jak jsou navrhovány, opravdu budeme eh, schopni zachovat a měli, protože ty závazky, které musíme splnit, jsou nutné, ale v dnešní době souběžně navyšovat položky plateb, i když málo, nevím, jestli je to správný krok co to jenom bude možné, měli bychom platby a závazky zblížit, abychom tuto propast zmenšili. A uvidíme, zda se to bude moci řešit. Takzvané marže pokládám mimo jiné za příliš veliké v některých oblastech a měl bych také nějaké otázky. Eh, není mi zcela jasné, co se týče politiky soudržnosti, že ty hodnoty, tedy 3,3 a u, eh, u za, závazků a potom 7,7 u pladeb eh, byly tak navýšeny. Některé členské státy mají vůbec problémy s plněním těchto pro gramů. Má to eh, vůbec smysl je navyšovat, nebo neměli bychom odbourat ty nedostatky a podívat se, zda členské státy se dále mohou účastnit tohoto mechanismu. Nechtěl bych tu vytvářet nesprávné pobídky. Eh, také eh, jsme se poptávali a je třeba dostávat pravidelně komentáře členských států, že když hovoříme o krizi, tak by členské státy měly být tak konsekventní a měly by také realizovat fiskální pakt, musí splnit své domácí úkoly a řešit krizi a neobracet se jenom na evropský rozpočet čemu úplně nerozumím, jsou eh, značné navýšení v oblasti solidarity a migrace. Naším úkolem není plnit domácí úkoly členských států. Jistě se na tom můžeme podílet a hledat eventuální řešení. To je ale možné cestou programu. Takovéto vysoké navýšení v programu si nedovedu vysvětlit. A aniž bych jmenoval členské státy, není možné je zbavit, aby dělali v oblasti migrace rozumnou politiku. To naším úkolem nemůže být, ale jinak se dostaneme i k výsledku. Nicméně bych chtěl zhrnout, že jsme velice potěšeni tím eh, navýšením v oblasti výzkumu a možná jeden návrh, který se dá realizovat u příštího rozpočtu souběžně, když budeme předkládat návrh rozpočtu, abychom i v diskuzi s členskými státy eh, eh, provedli něco jako posouzení přidané hodnoty, což by ukázalo, jak tyto synergické efekty rozpočtu se mohou uplatnit v členských státech. To se nedá nijak jak eh, prognostikovat. Eh, Děkuji, Elga Trivo. Ich finde, já se domnívám, že nárůst u závazků o 2% je velice mírný a rozumný, aby byl pod mírou inflace toto číslo není e, důvodem k hysterickým reakcím, právě naopak, ale protože v politice jsme konfrontováni s hysterickými e, reakcemi, například u plateb je to 6,8%. Musíme se tedy snažit ta čísla vysvětlovat. E, je to politické rozhodnutí rady a je to v zájmu členských států, když hovoříme o vyváženosti, abychom hovořili o změně struktury hovořili o nutnosti úsporných opatření, ale přesto o investování. A toto číslo je velice rozumné a vyjadřuje eh, v rozpočtu 2013 to, co je předmětem politické debaty, jaká je měsíce úspor a investování, že je to odpovědný příspěvek komise alespoň eh, velice eh, skromnou měrou usilovat o tyto cíle. Chtěla bych k tomu ještě přidat, když jde o to, a právě jsme to slyšeli a já to podporuji, že komise se snaží zobrazit v tomto rozpočtu eh, cíle Evropa 2020, co se týče vzdělávání, konkurenceschopnost a další, že budeme investovat do technologií nenáročných na zdroje a tím vytvoříme více eh, pracovních příležitostí. Tyto zelené eh, technologie vytvářejí eh, pracovní příležitosti. Mám dvě otázky u celoživotního učení jste říkali, že se roz, navyšují závazky, proč je to rozumné u Eh, nástrojů DCI se eh, eh, také zvyšují závazky a platby. Je to rozumné a potom si nejsem jistá při té rychlosti folii, jestli jsem to správně pochopila. jak to vypadá u Life Plus, nárůst nebo pokles, jak, co se týče závazků i pladeb. Děkuji, Richard Ashworth. Chairman, thank you. Děkuji, pane předsedo, pane komisaři. Já podporuji eh, název vašeho rozpočtu, to znamená investice do eh, pracovních míst eh, a ehm, růstu. Já myslím, že eh, tomu skutečně tak je, že Evropa se musí soustředit tam eh, na ta místa, kde eh, může přinést největší přidanou hodnotu. Takže souhlasím s růstem a pracovními místy, souhlasím s důrazem na výzkum, vývoj, konkurenceschopnost, tvorbu pracovních míst a pomoc malým a středním podnikům. Také bychom chtěli dodat, že si myslíme, že jednotný trh je nástrojem a měl by být tím hlavním nástrojem, který by měl pomoci evropským ekonomikám vymanit se z recese, pomoc růstu pracovních míst a ten bohužel v této obtížné době příliš nefunguje. Nicméně Nemůžeme souhlasit s návrhem, který navyšuje zátěž eh, financí pro členské státy, protože doba je skutečně těžká a v době, kdy lidé po celé Evropské unii Ehm, musí šetřit, tak eh, budeme vysílat velice špatný signál, když budeme žádat 7% navýšení a není pochyb o tom, že to je eh, věc, která se nám vrátí zpět při dalších volbách. Takže, pane komisaři, my chápeme vaše argumenty a důvody, to znamená projektové dluhopisy, neuhrazené eh, závazky, nástroje na sdílení rizika, ano, chápu, co tím chcete říci, ale voliči vás nepochopí, protože voliči se, voliči se mě ptají každý týden a já se teď ptám vás, proč neprokážete, že dokážete to, co každákoliv jiná firma, místní mm, úřad nebo vláda členského státu, to, co všichni teď dělají. Takže nežádejte v takovém případě 7% nárůst příjmu. Dokažte, že usilujete o 7% úspory. Musíme totiž být schopni veřejnosti prokázat, že jsme odhodláni spořit v této těžké době a zároveň musíme být schopni veřejnosti prokázat, že evropské výdaje e, přinášejí hodnotu, že skutečně tvoří pracovní místa a že tím pádem vedou ke skutečnému růstu. Pane komisaři, eh, ty vaše návrhy mě o tomto nepřesvědčily. Děkuji, Marta Andrásen. Děkuji. Pane komisaři, nejsem přesvědčena tím odůvodněním pro navýšení pladeb, jako tam hovoříte. Hovoříte o tom, že kont koncem finančního období, koncem eh, víceletého eh, finančního rámce přišly požadavky opažděně. Hovoříte o větším množství neuhrazených závazků. Nejprve bych chtěla říci, že navýšené neuhrazené závazky eh, neznamenají nutně právní závazky. Většinou tu máme závazky, které ale nevedou k efektivní realizaci projektu. Mohl byste nám tedy říci, kolik z těchto RAL jsou opravdu právně závazné závazky, je třeba být opatrní. V roce 2011 hovořilo hovořil o 10 miliardách, nyní hovoříte o 13 miliardách. Nevím, jaké je to správné opatření, ale eh, to je snaha vyvážení pro jednotlivé členské státy. Krize ukazuje, že ve skutečnosti je tu malý prostor pro kofinancování a opravdu musíme eh, spochybňovat, že tu jsou opravdu ty eh, reálné závazky eh, na poslední chvíli. Také jste hovořil o nedostatku 10 milionů plateb a potom je tu 1,5 milionu eh, přebytek. Vysvětlovali jste, že to bylo způsobeno skutečností, že jste eh, nevěděli, jaké budou skutečné příjmy, ale když se podíváme na výpisy z bank, tak je, myslím, zcela eh, jasné, kolik je peněz v bance. Kolegové nedávno hovořili o efektivních výdajích. Jistě situace v Řecku, které obdrželo 60 miliard euro od e, svého vstupu do Evropské unie, neukazují příliš efektivní výdaje. Je třeba lépe kontrolovat, jak se prostředky vynakládají tak by se podařilo snížit tyto ceny a dále prostředky pro celoživotní vzdělávání. Máme dostatek lidí, kteří jsou opravdu velice schopní, velice vzdělaní, ale jsou bez práce eh, konkurenceschopnost. Není potřeba více prostředků, ale je třeba klást eh, menší eh, náklady Eh, nároky na eh, legislativu pro malé a střední podniky. Eh, není třeba vynakládat prostředky na vzdělávání lidí. Já, tady to není přijatelné. V celku neakceptují 7%, neakceptovala bych žádný nárůst ani pro boji s inflací. Já očekávám pokles a to budu také uh, Eh, požadovat, aby s tímto požadavkem přišla britská vláda. K mému kolegovi Derekovi bych chtěl říci, i když bude eh, potřeba mít eh, tyto peníze lepší, když by se přesunovaly z jihu Anglie do Walesu, než přes Brusel, aby se nestratili. Takže to bylo první kolo otázek. Dáme si odpověď, pokud nám náhodou zbyde ještě trochu času, bude druhé kolo jen poznámka. Každý má svou politickou pozici. To je normální. Někdo chce víc peněz, někdo chce méně peněz. Ale máme určitý princip římského práva, který neplatí eh, v zemích zvykového práva. Nemo auditur. A tak dále. Moditur. Takže nemo auditur. Co to znamená? nepřipouštíme v procesu, aby někdo obvinoval někoho jiného kvůli vlastní chybě, kterou sám, sám, které se sám dopustil. A to přesně některé vlády dělají. Některé vlády chtějí od komise více peněz na regiony, zemědělství a tak dále, a pak později vytýkají Evropské komisi, že tyto požadavky schválila. A jejich politické poselství, tedy politické poselství by mě, mělo mít, je potom, uh, buďte vážní, buďte seriózní. Ale já si myslím, že eh, tady je problém, když někdo nesplní uh, závazky, které, které si vytyčil. Takže, pane komisaři, máte, máte slovo. Děkuji za tuto podporu. Protože tady se nacházíme v poněkud schizofrenní situaci s naším malým rozpočtem. Není to žádný velký rozpočet. Ta tvůrčí destrukce toho, té tradice, pokud jde o to parlamentní privilegium, eh, aby parlament dostal informace před tiskem, tak já ještě jednou říkám, vrátíme se k tradici a sladíme to i s osobními pozváními pro vašeho předsedu a tak dále. Samozřejmě, že vy byste měli být první, kdo to probere a já to chápu. Nejsem zodpovědný za ten únik informací, k čemu došlo, je to taková trochu sabotáž eh, a v této křehké situaci nechat uniknout do, nejenom čísla, ale dokonce i zápis, to je opravdu něco, co vyvolává velká podezření. Ale je to velký, eh, velká instituce. Posledně, když jsem byl v parlamentu, tak to bylo lépe dodrženo, lépe zachováno než letos, pokud, eh, kdy, kdy nám jde i o víceletý rozpočet. Ale teď k těm 6,8%. Eh, Jistě, že naším východiskem byl optimistický předpoklad, že těch 6,8 by mělo stačit na rok 2013, pokud nebudeme opakovat to, co se dělo v roce 2011, kde jsme měli ještě ten převis z, roce, z roku tedy 2012 do roku 2013, pokud tam nebude tento stejný problém a pokud eh, budeme mít opravný eh, rozpočet a v, v opravném rozpočtu, pokud to bude akceptováno, to, co bude na konci perspektivy. Takže hovořilo o tom několik z vás, Eder a Sidonia. Paní Andersen. Mám 15 miliard eur. E, těch e, nároků, které jsou legitimní. Nemůžeme je zamítnout. Je to na soudržnost z posledních e, týdnů roku 2011. Pět se proplatilo, 10,9 jsme nemohli zaplatit. Buď pro, kvůli neflexibilitě finančního nařízení, nebo kvůli tomu, že ty žádosti přišly pozdě, ale vy, spíš proto, že prostě chyběly peníze. Pět se podařilo vyplatit do prosince. S tím, že máme 5 miliard v rozpočtové lince. A teď je spíš otázka nedostatku. Na začátku v Sidonia ví velmi dobře, jak to funguje. Je to trošku něco jiného, než je biologický cyklus, ta program, ten programový cyklus. Na začátku máme běžný problém absorpce, na konci máme problém e, nedostatku. To je běžné u finanční perspektivy. Ale z formálního hlediska, když na konci roku máte některé příjmy, to bylo 700 milionů s tak e, tam, když máme tyto záležitost, tento příjem z toho nemůžeme samozřejmě dělat platby z těchto, e, z těchto tyto příjmy z pokud. Ta další část tam došlo k navýšení ve všech institucích, kromě komise. Čili více než 400 milionů pro eh, mzdové eh, změny v různých institucích. To, se, to má být bráno jako přebytek. Eh, něco, co kompenzuje úbyt, úbytek financí od členských států. Takže možná je to dobré, dobrý signál, ale jde o to, že se sniž, že došlo ke snižování um, pládem ze strany členských států. Čili toto je povaha rozpočtu. Na jedné straně můžeme mít um, ne, nedostatek, na druhé straně přebytek v podstatě zároveň. Rok 2011 tam uh, byl nedos, nedostatek um, uh, těch nároků a potom se to přeneslo do rozpočtu na další rok. Ale abychom byli důvěryhodní, potřebujeme, a to říká Derek správně, více úsilí, pokud jde o správní náklady, ale některé členské státy jsou tím posedle. Přitom je to poměrně malá částka. Ale oni jsou tím posedle a hledají vlastně neexistující úspory v této oblasti. To, to je pár miliard. To není žádných 20 miliard. Byli jsme žádáni třeba 20 miliard úspor v této oblasti. To prostě nic takového tam není ale jestli úsilí by tu být mělo. Nemáme, nejsme příliš příznivě naklonění například výboru regionu, protože oni tam si odhlasovali zvýšení nad inflaci, my jsme jim to snížili na inflaci. A jako v dalším případě ochrany, ochrana dat, Nakonec jsme nalez, nalezli nějaké řešení, aby to bylo opět sladěno s inflací. Nesouhlasím s tím, že je to eh, rozpočet, eh, který by se eh, vůbec neměnil, který by byl konstantní. Ne, my jsme samozřejmě byli do určité míry selektivní. A to je vidět zvláště pokud jde o platby. vaší první otázce. Tam byl konec, eh, co to, konec toho cukerního fondu, konec 600 eh, milionů. Po, pokud jde o ITER, tak eh, to ještě budeme probírat, jak to ošetřit. A to je vlastně teprve začátek diskuze. Obecně jsme však velmi, velmi selektivní, ale snažíme se přitom nepoškozovat programy kdyby existoval nějaký manevrovací prostor, zvláště u těch administrativních podpůrných nákladů, tak ano, ale abychom tím nepoškodili programy samotné, programy, které jsou nesmírně důležité v, kat- v okruhu 1a 360. Musíme tam najít nějakou marži, to je otázka vyjednávání, je to takový nekonečný příběh ale nyní se můžeme soustředit na ITER poté. Takže pokud jde o další věci, ani jsem si nestihl zapsat všechny otázky, co vlastně roste? Life Plus. A ještě odpověď Helze ta bude možná v dalším kole. Jistě můžeme vám také napsat dopis s eh, podrobným rozdělením těch eh, výdajů z rozpočtu. Teď nejsem úplně připraven to tady najít, vzhledem k tomu, že opravdu nám dobíhá čas, ale my nejenom, my tu máme to finanční programování zatím bylo takovým fetišem. Máme závazky na rok 2013, částka je taková taková na začátku a na, na konci rozpočtového období. Ale teď už je tu rozdíl, a to vlastně není poselství vnějšímu světu, protože nikdo nerozumí tomu, co to je finanční programování, takže bychom měli říct, jaký to má vztah k rozpočtu na rok 2012 pro ty, kdo nerozumí finančnímu programování. A teď tu máme naše britské přátele. Konec roku 2011 tam odpověď padla, ale myslím, že tady opravdu je trošičku schizofrenie. Včera v Lucemburku jsem byl neostále tázan, co bychom měli dělat Co bychom měli dělat s těmi rally, s těmi neuhrazenými závazky? 90% vlastně produkuje nějaké budoucí platby, ale některé ty závazky e, jsou také možné, proto teď tlačíme dál i budoucí závazky, aby to nebylo příliš bolestné. Ale obecně, abychom vyřešili problém neuhrazených závazků, tak ne, není jiné řešení, než navýšit platby. Nevidím jiné řešení v souladu s tím, co vzešlo z auditu, v souvislosti s tím, co se dostává do Bruselu jako nároky na platby. Tolik má odpověď na některé z těchto dotazů. Neodpověděl jsem na všechno. Vzhledem k tomu, že původně jsem ze země, která eh, sousedila s Ukrajinou, já vím, jak citliví jsou ukrajinští politici eh, a já se s ním teď musím sejít v Berlamontu, eh, tedy jak citliví jsou na spoždění, takže eh, každopádně těším se na další spolupráci. Děkuji za pozornost. Velice děkujeme, že se se dostavil a že se také přetáhl čas. Já přebírám předsedání, navrhuji kolegům, abychom ty příspěvky, které eh, máme, ještě zpracovali. Myslím, že budeme mít dostatek času. Je totiž velice důležité, abychom jakožto poslanci Evropského parlamentu si uvědomili, co vlastně chceme, protože v každém případě na podzim budeme čelit otázka, co vlastně chceme. <clears throat> Chceme opět eh, dělat to, co jsme dělali v posledních dvou letech podrobit se radě a říci, nechceme působit ještě žádnou další krizi a proto musíme být radě po vůli, anebo tentokrát řekneme s naším malým rozpočtem, pokud bude řádně eh, realizován, bychom mohli udělat celou řadu dobrých věcí, ale musíme zatím také stát, že to uskutečníme. A nyní má druhá připomínka. Ta se týká pořadí, jak to řešit. Já jsem slyšela o obou tiskových konferencích, kterou uspořádal eh, pan předseda Barroso s eh, předsedou Šulcem a potom jsem se dívala také na tiskovou konferenci Januše Levandovského. A nedomnívám se, že by eh, bylo nutné aby po prvé tiskové konferenci hned následovala druhá, protože jak pan Baroso, tak i pan Šulc hovořili o našem rozpočtu. Ano, ale ne o rozpočtu na rok 2013, ale o zásadách eh, zda jsme pro navýšení prostředků pro Evropskou unii anebo eh, pro snížení. Jak se na to díváme? A e, já chci říci, že mou e, plnou podporu má předseda parlamentu. Tak, jak to vyjádřil, tak si můžeme jenom blahopřát, že je naším předsedou. A tečka. A teď ještě k návrhu rozpočtu na rok 2013. Celku za to, když se na něj podíváme, tak ten návrh je více než defenzivní. Jistě zní to pro radu, která bez tak nechápe, oč jde. To 6,3% na výšení plateb, to zní šílené, ale není to tak, když se podíváme, že v loni máme <clears throat> poslední platný finanční rámec a komise nám navrhuje abychom ponechali eh, marži 2,5 půl miliard na závazky a přes 6 miliard na platby, tak bych chtěla eh, vědět, jaký je to jasný rozpočet a dovedu si představit, eh, jak záležitosti naší mládeže a další jak to nepřekročí míru inflace. Potom se domnívám, že tento rozpočet je tedy super defenzivní a my bychom s ním měli nakládat ofenzivně a e, neříkat pořád neuspořili jsme dostatek. Evropská unie e, nemusí šetřit, nemá žádné dluhy a za druhé nesmí, protože jsme jediní v Evropě, kteří mohou ještě alespoň trochu investovat. Uh, thank you very much, unfortunately. Yeah. Come, uh, Děkuji vám. Já se domnívám, že uh, pan uh, komisař možná odpoví později na naše otázky, ne sice veřejně, třeba osobně. Hlavní důvod, který tady vidím, jsou ty RAL a musíme se na to pořádně podívat. Když to eh, spočítáme matematicky 107, jak je to rozděleno na eh, soudržnost, na výzkum a na další oblasti těch 207. <laughs> Někdo říká, že to není oprávněné, no dobře, tak eh, nebudou vyplaceny, ale pan komisař říká, že jsou oprávněné požadavky v době krize by to rada mohla podpořit v roce 2013. To je jedna věc, že většina těch prostředků půjde do členských států. Nebudou se společně využívat. To je eh, otázka číslo jedna. A nyní otázka číslo dvě. Musíme to podpořit. Já jsem eh, liberál, ale ne stejného názoru jako pan Alvaro, protože eh, my se rozdělujeme, co se týče posuzování politiky soudržnosti. Jsou tu prostě dárci a příjemci, ale jde o jinou otázku. Jestliže nám pan komisař řekl, že tu bude stále ještě nedostatek, deficit, eh, v deficit eh, abychom naplnili tento finanční výhled, tak eh, mi jde o otázku, otázku, kterou bychom možná měli směřovat na komisi, jak to bude zpěto s příštím víceletým finančním rámcem, protože pokud to nebude vyplaceno, podle eh, různých ustanovení M plus eh, na M plus 2, M plus 3, jak to bude tedy propojeno těch 6,8, když se budeme snažit uzavřít víceletý eh, finanční rámec, jak to bude propojeno s tím příštím víceletým eh, eh, rámcem. Tyto peníze mají být vyplaceny v roce 2013 a, a jak to tedy bude vypadat? To, co jsme viděli koncem loňského roku, pět 5,3 milionů to bylo z těch zemí, eh, které se obávaly, že ztratí tyto prostředky. Jde tedy o otázku, kterou musíme veřejně položit. Je to za vážných eh, okolností, kdy řekneme, to je ta lhůta, nebude se vyplácet a ztratíte tyto prostředky. Tato otázka pro mě není jasná. Možná, že je to kolegům jasné, jak tedy propojit tento návrh v roce 2013 s tím začátkem příštího víceletého finančního rámce abychom tedy eh, nezačali začínali od toho prvého roku vyplácet peníze. To je pro mě otevřená otázka. Doufám, že se tu později dovím nějaké odpovědi. Děkuji vám. Děkuji vám k problému neuhrazených závazků. To jsme se dohodli, že 9. května se bude pracovní skupina na technické úrovni eh, zabývat touto otázkou a 13. května se to bude potom projednávat eh, z politického hlediska. A jiný liberál tomu bude předsedat. Bude to Jan Mulder. George Line. George Line není přítomen. Monika. Eh, Milé kolegyně, milí kolegové, Nejprve mám velké pochopení, protože se musíme snažit pokročit dále u pladeb, protože když jsou eh, dojednané závazky, tak jednoho dne přijde účet a je to těžké také, když se členské státy dohodnou na závazcích a e, jednoho dne je potom prezentován účet a potom si tedy ty členské státy stěžují. Dobře, e, ve všech členských státech zvládáme finanční problémy, tak v těchto dobách je to složitý e, proces, ale budeme muset o tomto procesu s členskými státy jednat ve vztahu k novým svému rozpočtu by mě zajímalo. A chtěl bych navázat na Alexandra Alvaro. U e, závazků jistě nechceme být hysteričtí, ale klást otázku, do jaké míry se mají závazky rozšiřovat, když nezvládáme platby. To je, myslím, oprávněná otázka, kterou smíme a musíme položit. A za druhé, je to jistě spochybňování, eh, do jaké míry se rozumně a udržitelně vynakládají prostředky, eh, když zatím stojí téma konkurenceschopnost celá léta jsme se zabývali tímto tématem, ale ve všech členských státech se nezvýšila rovnoměrně konkurenceschopnost nebo příslušná opatření. Je to eh, složitý proces eh, a v různých oblastech došlo tedy k rozvíjení eh, podnikání, tak je třeba ještě jednou přeskoumat eh, tato opatření z hlediska účinnosti, udržitelnosti, efektivity opatření, aby to bylo opravdu pro eh, lidi, abychom nehovořili jenom o snech, o nákladných programech. Takže mám ještě otázku na komisi. Poté, co tu máme jednu oblast, která nám způsobila značné ekonomické škody, a to ve všech členských státech EU, a hovořím zde o oblasti eh, cybercrime. Víme, že eh, tyto škody představují eh, obrovské milionové sumy, když se něco stane, tak se o tom um, píše uh, velice dlouho v novinách, když někdo přepadne banku, ale když dojde uh, ke kyberkriminalitě, tak uh, <coughs> ne, takže je tu nutné po té, co hovoříme o prevenci a potírání e, této kriminality, a je to ještě méně než 15%, byla bych e, proto, abychom vybavili Cybercrime Center tak, aby e, to nebyl politický sen, který vyústí v tom, že toto středisko nebude dostatečně vybaveno ani personálem, ani technickými prostředky a nebude schopno působit, například u dětské pornografie v celé Evropě eh, se touto oblastí zabývá pět osob, přesně pět, tak je třeba eh, přemýšlet o tom, zda takovýto rozsah eh, kriminality si nevyžádá navýšení kapacit a v rozpočtu jsou na to příslušné prostředky ve srovnání s jinými. Je to opravdu nízká částka. Děkuji. Maria. Děkuji. Je škoda, že už tady není pan eh, komisař. Eh, já potřebuji, já bych velice ráda reagovala eh, za socialisty eh, ke kategorii 4 a bohužel jsem se nestihla přihlásit nebo jsem nedostala slovo, když tady byl ještě pan komisař, ale možná mohou reagovat eh, přítomní za, za komisi. Takže zaprvé v té prezentaci pana komisaře o čtvrté kategorii bych se chtěla zeptat, zda tradičně, jak asi víte, tak jsme využívali nástroje flexibility pro to, aby bylo možné dokončit financování programů v kategorii 4. A chci se zeptat, zda rozpočet na roku 2013, zda počítá s tím, že se využije opět nástroje flexibility, a nebo že se těmito prostředky pokryjí veškeré potřeby, které jsou programované ve čtvrté kategorii. A druhá věc, Víme, že v letech 2011 až 2013 eh, došlo k dalšímu eh, přidělení 60 milionů eur na programy sousedství jižního sousedství, to znamená arabské jaro, středomoří a tak dále a tak dále. A toto dodatečné financování pochází z realokace prostředků z nejrůznějších nástrojů na eh, předstupní pomoc, na rozvoj a na eh, stabilitu a vidím tady zvýšení v této oblasti a nevím, jestli toto zvýšení už eh, počítá tedy i s tím navýšením, které se předpokládá na eh, politiku jižního eh, sousedství což je podle mě důležitá věc, pokud o vnější činnost EU. A poslední věc mě znepokojuje, že v tomto dokumentu se nijak nehovoří o nástroji pro demokracii a lidská práva, Eh, také o nástroji eh, partnerství s dalšími zeměmi a také se zde nehovoří no, v podstatě jenom o těchto dvou nástrojích, to znamená ehm, nástroj pro eh, rozvoj a lidská práva a nástroj pro partnerství, tak by mě zajímalo, proč to tady není nějakým způsobem zmíněno, nebo zda se to ocitá pod nějakými jinými nástroji. Děkuji. Ja, danke sehr. Ano, děkuji. Možná, že hned obdržíme odpovědi, ale ještě je na řadě náš nový kolega, pan Plekovič. Doufám, že jsem správně vyslovila vaše jméno. Eh, děkuji, vyslovila jste ho správně a děkuji za příležitost, abych se poprvé vystoupil jakožto pozorovatel za chorvatský eh, parlament v Evropském parlamentu a také eh, bych se chtěl vyjádřit k těm připomínkám pana komisaře eh, Levandovského eh, v jeho prezentaci o rozpočtu na rok 2013. Myslím, že řekl velice sympaticky, že Chorvatsko reprezentuje problém. Já bych to řekl jinak. Možná není tedy řešitím situace v Evropě, ale je danou realitou pro rok 2013. 2013. Pro nás to bude specifický rok, protože eh, to bude první rok, kdy budeme eh, využívat předstupního nástroje a eh, potom po ukončení ukončení eh, ratifikace všemi členskými státy k 1. 7. 2013 bychom se měli stát členem Evropské unie a v souladu s eh, touto skutečností dojde eh, k přizpůsobení víceletého finančního rámce a také návrhu rozpočtu na rok 2013. Jsem rád, že ta finanční obálka, která byla v uplynulých letech dojednána během našeho předstupního vyjednávání se stala eh, přílohou k rozpočtu na rok 2013 a jasně dokládá, co bylo dojednáno mezi 27 členskými státy a Chorvatskem eh, z hlediska eh, výdajů, ale i příjmů. Rád bych zdůraznil, že Chorvatsko chce přispívat do evropského rozpočtu v tom druhém pololetí roku 2013. Bude to více či méně 260 milionů eur e, byl bych rád, kdyby to byl ještě pan komisař, aby se zmínil o nástroj, e, o zvýšení e, plateb v rámci předstupního nástroje. Snad se počítá s větší absorpční kapacitou v těch zemích, které využívají tohoto nástroje IPA. Děkuji vám. or did he? They are not here. They went. The rapporteurs went. Oh, the commission. The commission, yeah. Also, wir haben jetzt... Ähm Je tu tedy několik eh, otázek, které zaznělo. Je tu, prosím, někdo, kdo by chtěl na ně odpovědět za komisi, prosím. Thank you, uh, madam chair. Děkuji, paní předsedkyně, ano, odpovím na některé ty dotazy, které tady zazněly, velice stručně tedy. Byly to otázky pana Godmanise ohledně toho, jaký podíl mají neuhrazené eh, závazky, které připadají na soudržnost. Je to zhruba, jsou to zhruba dvě třetiny eh, z, celku, z celkového počtu. A jak se zvyšuje to procento, pokud jde o platby v dalším víceletém rámci, tak rozpočet, který navrhuje komise, odhaduje potřeby minimální požadavky, eh, které jsou to ty minimální požadavky, které předpokládáme v roce 2013. Pokud nebude na platby eh, v rozpočtu v roce 2013, tak část těchto požadavků bude přesunuta do dalšího roku nebo ještě dalších let v závislosti na eh, výši, na objemu prostředku. Takže to, co nebude eh, možné eh, proplatit, bude muset být řešeno z rozpočtu dalších let. Co se týče okruhu 4, zda komise předpokládá v tuto chvíli využití nástroje flexibility, tak odpověď je ne, my jsme provedli velice podrobné posouzení potřeb, marži výdajů a jejich strop v okruhu 4 je vyšší, než původně bylo naprogramováno. Je to zhruba 390 milionů a e, to nám nechává jistý manévrovací prostor pro mm, doladění Eh, vyhrazených prostředků pro některé programy, pokud to bude potřeba. A konkrétně se může jednat eh, o země Jižního středomoří a země sousedství. Takže pokud jde konkrétně eh, o ten nástroj sousedství, tak zde vzala komise v potaz návrh na zvýšení eh, finančního krytí pro tento nástroj, ale zároveň nezapomínáme na to, že v tuto chvíli podmínky v některých těchto zemích jsou tak nejisté, že mm, schopnost zavázat se a poté vyplatit prostředky, které eh, byly předpokládány, vlastně vůbec mm, mm, jistá není. Je skutečně třeba vzít v potaz, jak se bude situace v těchto zemích dále vyvíjet. A co se týče otázky na demokracii a lidská práva, na tento nástroj, jestli jsem tomu dobře rozuměl, tak návrh komise je stabilizovat ehm, tento nástroj na úrovni roku 2012. Takže takto na této části je i v, té, v tom návrhu rozpočtu pro rok 2013. A pokud jde o to navýšení, které se navrhuje u eh, nástroje a předstupní pomoc IPA. Tady dochází k navýšení a souvisí to také s tím, že Eh, se tady automaticky uplatňují pravidla týkající se rušení eh, závazku a my očekáváme, že v roce 2013 eh, bude motivace k tomu zrychlit provádění aby nedošlo ke ztrátě těch vázaných vyčleněných prostředků pro tento nástroj. A tím se dostávám k poslední části Eh, své odpovědi a opět se to týká eh, problematiky soudržnosti a toho, na co se ptal pan Godmanis, tedy eh, zda by neměl existovat nějaký automatický terma, termín pro rušení závazků v oblasti soudržnosti a mm, pravidlo pro takovéto automatické eh, rušení závazku, to znamená to pravidlo N plus 2, N plus 3, vždy závisí na přijímající zemi. Toto pravidlo, nebo tato pravidla předpokládají, že jsou tady určité požadavky na proplacení a pokud eh, nedorazí 2-3 roky po vytvoření daného závazku, tak eh, tyto závazky jsou automaticky zrušeny, takže vlastně ty peníze, o ty peníze příjemci přijdou a Ono to souvisí také s tím, že se těžko potom eh, předpokládají eh, přesně platby pro oblast soudržnosti, protože v tuto chvíli nevíme, eh, zda na konci roku 2013 všechny členské státy skutečně podají své žádosti o proplacení v rámci pravidla AN plus 2 a N plus 3, zda dodrží ten termín. Komise v tuto chvíli to neví. My předpokládáme, že tak učiní, Část eh, tohoto objemu může být proplacena eh, v roce 2013, už v roce 2013, ale není to úplně jisté. Je tady prostě ten prvek nejistoty, takže pokud požadavky eh, či žádosti o proplacení nejsou podány, tak vlastně ty závazky se zruší. Děkuji. Okay, Eh, das waren die... Tak to byly první odpovědi. V průběhu času budeme mít jistě ještě mnohem více otázek a budeme očekávat tedy ještě další odpovědi. Můžeme tedy ukončit diskuzi o rozpočtu na rok 2013 a můžeme přejít ale momentálně vidím, že tu jsou jenom dva spoluspravodajové za výdaje z víceletého finančního rámce. Zástupci zdrojů tu nejsou, ale oba dva mohou informovat o tom, co bylo včera projednáno obecně na radě při co zaznělo při briefingu a debriefingu. Reimer, chceš začít? My se vždycky v spolupráci domluvíme a myslím, že tím se vyznačuje síla vyjednávacího týmu. Já se omlouvám, budu muset jít na jinou schůzi, kde se projednává stejné téma. My se tedy eh, budeme eh, střídat. V pondělí večer jednala kontaktní skupina pod vedením pana předsedy Šulce a eh, s vyjednávacím týmem před zasedáním obecné rady v Lucemburku jsme včera také diskutovali a dnes v polední přestávce se konal takzvaný debriefing s dánským velvyslancem. V centru pozornosti jednání obecné rady byly úvahy a prvky, které mohou být součástí těch vyjednávacích eh, <clears throat> boxů a včera jsem jednal také na úrovni tří prezidentů institucí a bylo to zejména téma, že se zde velice striktně sledují lisabonské postupy eh, z eh, hlediska spolurozhodování eh, na základě našich intervencí, které vyvolaly možná trochu překvapení v radě. Pan ministr Vanen v podstatě objasnil čtyři body a to, že dánské předsednictví se cení cítí absolutně zavázáno, že bude plně eh, naplňovat eh, panův dopis, jak budeme postupovat a za druhé, že nic není dohodnuto, pokud není všechno dojednáno a za třetí to bylo ujištění, že je nutné zajistit, že ty vyjednávací boxy nebudou anticipací eh, příslušných legislativních postupů a že to bude dánské předsednictví brát velice vážně. K detailům ještě přejdu a za čtvrté dánské předsednictví na Evropské radě v červnu nebude trvat na tom, aby požadovalo předčasný postoj a čísla k vlastním zdrojům. To jednání bude dále pokračovat na základě těch vyjednávacích boxů. Jakožto zpravodajové jsme při briefingu vědomně e, podrobili zkoumání e, dokumenty rady a prezentovali jsme takový rastr, řekli jsme, to je velice krásné, že to je zde uvedeno, ale je to předmětem spolurozhodování a jde o to, jak v dalším řízení na jedné z straně se budou vytvářet postoje, protože v radě nemůžeme nikomu zakázat přemýšlení, ale je třeba rozlišovat mezi obecným postupem, který učiní z tohoto procesu vyjednávání mezi parlamentem a speciálními radami a mezi eh, jednostranným eh, předdefinováním ze strany rady. A kromě toho jsme vyslali signál, že eventuálně navrhneme jednání s radou a komisí a bude to vzpěto s usnesením a na tomto příkladu eh, vidíme, že se to jednání absolutně urychlí a v takovéto situaci musíme postoj trochu měnit a je třeba se tedy včas eh, masivně zabývat touto tématikou. Předsednictví v radě se k tomu vyjádřilo poněkud zdrženlivě, ale domnívám se, že je nesmírně důležité, abychom vzhledem k dalšímu vývoji takto postupovali. A za druhé prohlášení, které eh, stanoví vzájemné závazky jak budeme vystupovat a ty podrobnosti, které se projednávaly na radě kontroverzně, jsou, myslím, velice dobře sepsány. Myslím, že se to vyjadřuje jasně u těch politických skupin i na straně rady. S velkým zájmem jsme museli vzít na vědomí, že u dokumentů předběžných protokolů nebo i tiskových stanovisek se stále znovu objevuje formulace, o které jsme dnes také hovořili kterým směrem se to ubírá a budu z toho tiskového sdělení eh, citovat. Tento obecný přístup eh, je eh, tedy první postoj Evropského parlamentu. To je dobré, ale ten obecný postup legislativnímu balíčku je částečný, protože některé prvky byly vyloučeny, zejména ty částky věnované pro politiku soudržnosti a způsobilost různých regionů, které budou eh, rozhodnuty až v rámci nového víceletého finančního rámce. Poté, co jsme eh, to přednesli, nám bylo jasné, že eh, tento text vznikl v odpovědnosti tiskových služeb a jistě tedy neodráží přesně to, co tam bylo, mělo být. U nás je na vině tlumočnická služba, tam zase tisková služba, když něco neodpovídá odpovídá. Závěr Evropské rady z prosince 2005 články 7 až 24. Jsou to všechny ty čísla procenta alokace malým písmem, které byly tenkrát možné, ale dnes musí být předmětem spolurozhodování, proto je eh, důležité to nepouštět ze zřetele proto jsme se o tom znovu zmiňovali vlastní stroje, tedy budou tím pádem koncem května eh, součástí příprav těch vyjednávacích boxů a trvali jsme na tom, aby eh, celé téma flexibility bylo zohledněno eh, v těchto přípravách, abychom dosáhli souladu mezi čísly celého finančního rámce vlastními zdroji a také nutnou rozpočtovou flexibilitou v e, e, e, rámci příprav předsednictví. Tolik z mé strany. Já se moc omlouvám, ale my jsme se velice dobře dohodli, takže jeden velice dobře ví, co říká ten druhý. No to je skvělé. U nás v našem regionu eh, používáme něco, co se ovšem citovat nedá. Jsou to prosím nějaké doplňující otázky, ale na ty bude muset odpovídat Vajlo. Pokud bude moci, žádné dotazy nejsou. Dobře. Žádné doplnění, zbytek si pročteme. Takže přejdeme k bodu pořadu jednání 6. Ne, to bylo posunuto, protože Francesca Balzány tu není. Pozměň, takže eh, bod eh, pořadu jednání 8. Program Evropské unie pro sociální změny a inovace. Estelle macht die Stellungnahme des Haushalts. Estelle eh, vypracovává stanovisko rozpočtového výboru. Děkuji. Ale jenom bych vám připomněla, tak eh, ta změna pro sociální, eh, tedy eh, program pro sociální změny a inovace obsahuje dva stávající nástroje, Progress, RS a Evropský nástroj pro mikrofinance. Progress. A e, takže již jsem řekla na předchozí výměně názorů, že se tady nabízí řada otázek. Zejména, že tady sjednocujeme různá opatř, opatření eh, a různé jejich eh, fungování a aktéři a tak dále se hodně liší. Takže já bych chtěla jenom naznačit návrhy, které jsem formulovala na zájmu zlepšení eh, tohoto systému. Upřesňujeme trošku proti tomu, co říkala komise na začátku že nemůžeme rozhodovat projekty na základě jejich velikosti, ale na základě přidané hodnoty pro Evropu. To je důležitá věc. Zejména pokud jde o malé komunitární projekty, které jsou podporovány v rámci mikrofinancování, by měly být hodnoceny z hlediska jejich přidané hodnoty. Takže teď k tomu nástroji mikrofinancování Progress. Ten by měl být ještě dále rozvinut a doladěn. Pokud návrh komise umožní z části zajistit přístup k finančním službám, tak to je eh, sice dobré, ale opomíjí jednu doplňující část. A to jsou doplňkové veřejné eh, služby pro ty, kdo eh, mají přínos z těchto služeb. A tato komplementarita je důležitá, protože jsou často financovány z evropských sociálních fondů. A jinak navrhujeme a určitý klíč alokace mezi různými eh, programy, eh, jiné, které jsou jiné než, jiný než ty, ten, který navrhla komise. A ta částka pro správní náklady komise na řízení těchto programů by měla být 2%. Eh, Neměla by překročit 2%. Pak je tu ještě doplněk um, rozpočtového charakteru je tu požadavek finanční a rozpočtové stability a my jsme rozhodli, že bychom eh, přistoupili k validaci těch částek v rámci budoucího víceletého rámce tím, že bychom znovu upřesnili eh, podmínky, které schválil parlament v červnu 2011, kdy se hovořilo hovořil o pěti e, procentní výši rezervy a to je zatím vše, co bych vám k tomuto tématu řekla. E, les dépôts d'amendements demain 10 heures. Lhůta pro pozměňovací návrhy zítra v 10 a 31. bychom to měli přijímat na výboru. Ich habe jetzt nur eine Wortmeldung. Äh, Jenom Jan Kozlovský se hlásil slovo, prosím. Děkuji bardzo, paní předsedkyně. Chtěl poděkovat paní. Děkuji. Paní předsedkyně, já bych rád poděkoval paní zpravodajce, eh, paní Grelie za její zprávu a vyjádření. Myslím si, že myšlenka jednotného programu je skutečně velice významným krokem směrem k lepší koordinaci evropských kroků v oblasti zaměstnanosti a sociální politiky a rovněž pokud jde o zefektivnění postupů, Souhlasím s paní zpravodajkou, že program sociální inovace by měl podporovat nejenom velké, ale také malé a středně velké podnik, eh, projekty, protože cílem je otestovat nová řešení v menším měřítku. Komise hovoří o tom, že je potřeba dosáhnout určité kritické masy tím, že se budou financovat pouze velké projekty. Já se domnívám, že toto vysvětlení eh, není správné. Co se týče financování konferencí, které organizuje předsednictví nebo předsednictví, organizují předsednictví, souhlasím s paní Grelie ale myslím si, že organizování konferencí například o boji s chudobou, o sociálním vyčlenování, že to je zcela v souladu s cíly tohoto programu, takže tato možnost by měla existovat i nadále. Nicméně nesmíme zapomínat na to, že konferenci vždy musí přesně odpovídat cílům programu. Paní zpravodajka také navrhla nové rozdělení mezi jednotlivé části programu. A já si říkám, jestli bychom se neměli přidržet spíše návrhu Evropské komise, protože navrhované změny podle mého názoru jdou nad rámec eh, kompetencí našeho výboru pro rozpočet. Také se nejsem jist, pokud jde o škrtání výdajů pro progres, protože EURES eh, a progres jsou vlastně poměrně nové programy. Myslím si, že rozdělení zdrojů mezi jednotlivé oddíly, mezi jednotlivé části programu bychom tedy měli revidovat. Souhlasím s komisí, eh, s jejím přístupem, ale sám bych navrhl ještě jiné řešení a to, že místo neprogramovaných zdrojů bychom tam eh, ponechali komisi možnost rozhodnout se o financování nejrůznějších projektů a dali jí tak možnost převádět zdroje eh, do výše 5% mezi jednotlivými eh, projekty a programy. Samozřejmě, že rozpočtový orgán o takovýchto případných eh, převodech bude muset být informován. Kromě toho si myslím, že je velice důležité Eh, skoordinovat komplementaritu a také efektivitu těchto programů. Děkuji. Ja, vielen Dank. Děkuji vám. Chtěla bych to ještě jednou zopakovat. Zítra v poledne je lhůta k předkládání pozměňovacích návrhů. Hlasovat o zprávě budeme až 31. května. Estelle? chci odpovědět kolegovi, pokud jde o rozdělení mezi eh, různými programy. Byli jsme, eh, dívali jsme se na to se zástupci um, výboru pro zaměstnanost a dalšími, ale ještě to prověříme. Každopádně je to zatím eh, pouze předběžné, je to pouze indikativní. Můžeme to ještě uspůsobit. Elle est indicative, me dit-on. Čili je to skutečně eh, zatím pouze předběžné. To je jasné. Pokud už žádné žádosti o slovo nejsou, dobře, počkáme na pozměňovací návrhy, které budou kolegové v masovém měřítku předkládat, no a potom uvidíme. Přejdeme teď k bodu 9 a to je akční program pro zdraví, paní Bertman. Ano, děkuji. Asi 10 HDP EU se vynakládá na zdraví, to patří tedy k největším oblastem a zaměstnává se zde desetina pracovních sil pro naše občany. To znamená zlepšení kvality života. Je to také silný motor růstu a to je důležité zejména v dnešní době, v době hospodářské krize. Komise eh, proto navrhuje třetí víceletý akční program Zdraví ve prospěch eh, růstu, který se zaměřuje na čtyři jednotlivé cíle s vysokým potenciálem hospodářského růstu. Jednak jsou to inovativní a udržitelné systémy zdravotnictví a potom za druhé lepší přístup k lepšímu a bezpečnému zdravotnímu systému, dále eh, prevence a v neposlední řadě ochrana občanů přes, eh, přes, před přeshraničními zdravotními hrozbami. Když se podíváme na situaci, jaká bude do roku 2020, potom tu chybí milion pracovníků ve zdravotnictví. Tento růst by měl být důležitým impulsem pro růst <clears throat> na trhu práce komise navrhuje prostředky asi ve výši 430 milionů eur. Výše financování představuje jednotně 60 v případech, kde jsou mimořádné, to může být až 80 mnou navrhované pozměňovací eh, návrhy, a to je to nejdůležitější, je, aby byly zapracovány eh, MMF pozměňovací návrhy návrhy a ještě některé další, protože se domníváme, že text komise je poněkud slabý a nebo může být eh, nejasný. Chtěla bych tedy apelovat na kolegyně a kolegy, aby o tom ještě přemýšleli. Dá se samozřejmě hovořit o tom, jak vylepšit formulaci a uvítala bych, kdybychom eh, se na eh, tom znění ještě dohodli souhrnem bych chtěla říci, že je třeba přemýšlet o tom, eh, co eh, se děje v Evropské unii z dlouhodobého hlediska. Eh, obyvatelstvo se snižuje, jsme kontinent, který se tedy smršťuje, který trpí eh, příliš eh, vysokým stářím a pokud chceme zachovat svou konkurenceschopnost, musíme eh, aktivně vystupovat už nyní, ne za 20 nebo 30 let, takže je to z národohospodářského hlediska velice důležité téma. Myslím, že komise jedná absolutně správně a měli bychom eh, s tímto návrhem v příslušném rámci souhlasit. Pozměňovací návrhy se předkládají do 7. května a hlasování v našem výboru je plánováno na 31. května. Těším se na vaše argumenty a také na diskuzi. Děkuji vám. Tak, teď jsem v té šťastné situaci, že současně eh, jsem i stínovou s pravodajkou pro toto stanovisko. Já se domnívám, že pozměňovací návrhy, které souvisejí s rozpočtem, jsou všechny správné, všechny mohou podpořit pozměňovací návrhy. Já si myslím, že se s nimi kolegové seznámili 1, 4, 7, 11, 13 a 14 jsou naprosto v pořádku. Ty se týkají naprosto našeho úkolu, e, kterou si musíme zhostit 3, 6, 8, 9, 10 a 15 se týkají spíše úkolu výboru Envy. Řekla bych to takto obsahově je třeba e, provést určité změny, ale paní Wertmann, já se domnívám, že v každém případě se objevují tedy dvojmo tyto pozměňovací návrhy, ale ty, které se dotýkají rozšíření úkolů, tedy nejenom eh, abuzu alkoholu a tabáku, ale eh, týká se také prevenci eh, Buzu drog, tak jde o to, abychom v Evropské unii byli schopni proti tomu něco udělat. Nespadá to do naší kompetence, protože eh, drogy v celé Evropské unii eh, spadají pod trestní právo a my nemáme nic společného s trestním právem vím, že v Německu je zákon o omamných prostředcích, kde je krásně uvedeno, že požívání omamných látek je eh, zakázáno. Eh, Nesmí se s nimi obchodovat, ale eh, když je má člověk pro vlastní potřebu, tak se to nestíhá. Tak není možné v oblasti prevence nic dělat. To my děláme v Evropské unii prostřednictvím Lisabonské agentury. Ty legální cesty pašování drog se snažíme zjistit a spolu s třetími státy uzavřít tyto trasy. Tady máme bohužel vázané ruce, co se týče eh, alkoholu a tabáku, tady můžeme dělat eh, propagaci proti to také dobře zapadá do akčního programu eh, zdraví. Je třeba vidět, aby tento akční eh, program na eh, sedm let v hodnotě přes 400 milionů eur neumožní udělat vše, co by možná bylo nutné pro veřejné zdraví. Ale dobře osvědčené postupy, příklady můžeme rozpracovávat a tak, jak jste to zahájila, předkládání zpráv a tak dále. To by mělo být součástí a zejména stanovení kritérií pro hodnocení. Mají to být předem stanovená kritéria. To je, myslím, dobrý přístup a to také spadá do našich kompetencí eh, rozpočtového výboru, protože máme dbát na eh, správné využívání prostředků. Takže teď se zase cítím do pozice předsedající. Prosím, paní Macony. Děkuji. Jako stínová zpravodajka za EPP si myslím, že návrh komise eh, můžeme podpořit. Adekvátně schrnuje cíle a harmonizuje zdravotní programy s eh, a slaďuje je s cíly strategie Evropa 2020. Takže odpovídá té základní mm, koncepci, že hledáme inovativní řešení eh, v okamžiku, kdy se potýkáme s nedostatkem personálu, eh, když chceme nabízet lépe zacílené mm, služby a zlepšit efektivitu a koordinaci. Eh, vzhledem k oblasti kompetence tohoto výboru Musíme posuzovat eh, zdravotnictví z hlediska eh, toho, jakou roli sehrává v růstu, jak jaký dopad má na oblast růstu, jakým způsobem zdravotnictví může mít dopad celkově na hospodářský rozvoj. Já si myslím, že můžu souhlasit s tím, co řekla samotná paní zpravodajka, pokud jde o ty částky, ta čísla, protože vzhledem k tomu, mm, o e, jaké odvětví se mm, jedná, je jasné, že tato, tyto sektory budou mít dopady i na, mm, na další sektory. Takže obecně s čísly souhlasím, také souhlasím s dalšími návrhy paní zpravodajky a s dalšími návrhy, které tady zazněly. Ovšem mám několik výhrad. Za prvé, paní zpravodajka zdůrazňuje to, že je potřeba pracovat v oblasti prevence tím, že budeme bojovat proti mm, kouření a konzumaci alkoholu a zneužívání drog. Tady eh, souhlasím s námitkou paní předsedkyně. Pokud je, zejména pokud jde o drogy, paní zpravodajka navrhuje změnu v kritériích eh, také pro obezitu. Hovoří napřímo eh, o výživových eh, faktorech a mm, s tím zase na druhou stranu souhlasit můžu. Kromě toho, to, že se výhradně zaměříme na boj s kouřením a zneužíváním nebo nadměrnou konzumací alkoholu, tak eh, i to je věc, kterou mohu podpořit. Evropská komise hovoří o tom, že kouření a alkohol jsou významná rizika, která často vedou k předčasnému úmrtí. A já si myslím, že mm, vytvoření takovéhoto seznamu ovšem může vést k určité nerovnováze eh, s tím, že bychom mohli možná i překračovat kompetence, kompetenční oblasti EU a navíc jsou tady i jiné rizikové faktory, Mm, týkající se například znečištěného životního prostředí a tak dále. Museli bychom sestavit celý mm, seznam, který by ale nebyl příliš užitečný. Museli bychom vytvořit seznam všech chronických Eh, onomocnění, která souvisejí s poškozeným životním eh, prostředím eh, způsobeným například průmyslovými emisemi, kyselými dešti a tak dále a tak dále a tak dále. Museli bychom hm, se asi zmínit také o nedostatku fyzického cvičení, což je nepochybně jedním z faktorů, což potvrzuje celá řada vědeckých studií. Uh, Eh, včetně studií Světové zdravotnické organizace, které mm, hovoří o tom, že toto je jeden z hlavních faktorů, které, který vede ke vzniku civilizačních chronických onemocnění. Paní zpravodajka si přála znát eh, případné naše návrhy, mm, případná zlepšení tohoto textu. Já myslím, že se o to společně pokusíme. A ještě bych vyjádřila určité pochyby k odstavci 6, kde se hovoří eh, o tom, že v mezinárodních projektech by mělo být zdravotnictví prioritou a eh, vyzýváte k využití všech prostředků, které Unie eh, v této oblasti nabízí. Ano, je to tady sice takto zakomponováno, ale není tam už žádný následný krok, nic legislativně dalšího, takže mm, to zde, zde chybí, jinak to není dostatečně mm, jasné. Možná bychom tam měli zapracovat kritéria mm, pro získání takového financování nebo něco podobného. Potom mám výhradu i k odstavci 10, kde se hovoří o preferencích mm, pro země, jejíž HDP je pod 90% průměru HDP. Opět tady mám jisté obavy, že opatření na podporu zdraví by neměly brát v potaz eh, tolik eh, hospodářské rozdíly, měly by být eh, stejně přístupné všem potenciálním příjemcům. A ještě k 16. odstavci, tam se hovoří o přípustnosti, co se týče kritérií řízení, ale dále se to už nějak nerozpracovává. Myslím si, že by stálo za to to více vysvětlit a zmínit nějaká další kritéria. Odstavec 22 hovoří o řízení komise. Já si myslím, že tady to mm, znění by podle mě na základě mých eh, zkušeností nemělo být takové, abychom se vzdali víceletého řízení. Naopak bychom měli to víceleté řízení podpořit ve všech evropských programech. Děkuji. Eh, Děkuji vám. Já mohu na mnoha místech vaše vyjádření podpořit ale dokud nejde o záležitosti rozpočtu, potom musíme své pozměňovací návrhy předkládat eh, Françoise Grostet, která je zpravodajkou za výbor pro životní prostředí, tedy všechno, co chceme změnit v textu komise z obsahového hlediska, ne co se týče čísel, ne co se týče prováděcích záležitostí. To musíme předkládat ve výboru pro životní prostředí. My zde vypracováváme stanovisko, které se týká jak toho, jak budeme nakládat s rozpočtem. Tolik jenom tedy na vysvětlenou. Jsou prosím nějaké další připomínky? Paní Wertmann, chtěla byste závěrem něco říci? Chtěla bych poděkovat za veškeré podněty a připomínky. Myslím, že se spojíme a že spolu eh, vypracujeme zlepšené znění textu. Děkuji vám. Dobře. Dospěli jsme tedy ke konci. Dobře, dospěli jsme ke konci našeho programu. Ne, že bychom byli úplně u konce. Děkuji všem kolegům, kteří tak dlouho s námi spolu se trvali. Příští jednání rozpočtového výboru se koná 8. května. Uvidíme se tedy všichni zase eh, v původní svěžesti v 15 hodin a do té doby vám přeji hezké dny.